very much everybody for starting early this morning. Dámy a pánové, začneme prosím. Good morning. Thank you very Dobré ráno. Děkuji vám, že umožníte zahájení této schýze. Já jsem uh, Vlastně se probudila již pět hodin ráno, takže už doufám, že jsme všichni připraveni na začáhájení Eh, naší schůze. První bod eh, řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru. Začínáme 1, 6, 4, rozdělené hlasování. Nejdříve hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zamítnuto 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166, hlas 166 až 117 v bloku pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, odpada. Pro, proti, zdrželi se, odpada. 1, 7, 2, 2, kompromis 10 ve dvou částech. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Okay, I think it was just... Okay, sorry. Děkuji. Končíme hlasování. Eh, kolik tady máme hlasů za EPP? Děkuji. Ano, děkuji. Všichni hlasovali? Je to jasně přijato. Končíme hlasování, ale je to zcela jasně přijato. Omlouvám se. Možná eh, hlasujeme příliš rychle a nestíhá se to ani s tlumočením. Tak eh, já se pokusím vždycky sledovat ty klíčové. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedna, ne, bylo to, eh, neprošlo. 177 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 ve dvou částech. Pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se odpadá. 33 e, staré pozměňovací název, DITO No, je to na hlasovacím seznamu. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobrá. Eh, hlasujeme tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. I tento kompromis je přijat. Obě části. Na straně 6. Odstavec 44 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, Čtyřicet šest pro, proti, uvěříme to elektronicky. 46. Ještě jeden hlasovat. Hotovo. Odpadá, tedy je zamítnuto. 21 proti, 16 pro. Jeden se zdržel. 47 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, e, odpada. 53 pro, musíme to ověřit. Hlasujeme prosím, 53. Ještě dva potřebujeme, končíme, také odpadá. 54 pro, proti, ta samá většina odpadá. 55 pro, proti, stejná většina, takže odpadá. 56 pro, proti, přijato. 178 pro, Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 jako eh, Dodatek ke kompromisu 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 180 pro, proti, zdrželi se přijato. 62 pro, proti, zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti. Ověříme. Ano, ověříme. také, také odpadá. Šedesát šest pro, proti, zdrželi se, přijato, no, ne, odmítnuto. 67 odpadá, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80, 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, a kompromis 20, omlouvám se. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, ověříme si to. Takže uh, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část čtrnáctky. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to je přijato. Ověříme. 103. Přijato, děkuji. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105. Sto pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 ústní pro, proti, e, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 109 druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Přijato, děkuji. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 113 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 131. Ověříme? Já se tady omlouvám. To je 130. Končíme hlasování? Ano, zamítnuto. 131. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, zamítnuto. 132 odpadá. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137. 137. Můžeme to udělat ještě jednou? Pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 139. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 140. Ano, já mohu navrhnout hlasování o několika eh, na jednou, ale co když bude někdo proti? 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, kompromis 21 pro, proti, při, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, ověříme. Zamítnuto. Sto padesát tři pro, proti, zdrželi se přijato. 154 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 159 pro, proti, zdrželi se přijato. 160 pro, proti, zdrželi se přijato. 161 pro, proti, zdrželi se přijato. Citation 1 pro, proti, odpadá. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrž, ověříme. Můžeme končit hlasování? Odpadá. Je mi líto, Paskale. Šestka. Návrh šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, ověříme. Takže odpadá. 10 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 11 pro, proti, pro, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato, třináct pro, proti, zdrželi se, přijato, čtrnáct pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis dvě ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, ověříme, prosím. Je tady o jednoho EPP víc. Děkuji. Končíme hlasování? Odpadá. 20. S technickou opravou pro, proti, zdrželi se, odpadá. 21 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, Zdrželi se přijato. Děkuji vám. Teď hlasujeme o celém textu, tak jak byl pozměněn. Elektronicky hlasujeme. Okay, um, thank you. Děkuji. Děkuji. E, je tady jedna osoba, která má hlasovací kartičku, ale nehlasovala. Končíme hlasování. Sorry, at the last minute there was one Ano, na poslední chvíli tady bylo o jednoho navíc SAD. Ne, teď už ne, teď už není jeden SAD navíc. Tak. Končíme. 31 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme. A e, děkujeme za zvládnutí této velmi dlouhé hlasovací listiny. Um, uh, wait, saying something. Item, Sorry. Item 17. Item 17, there is no voting list, it's just a voting. Thank you. Would, Would you, um, would, okay. And, and the rapporteur. A zpravodaj, eh, blahopřeji a děkuji všem za skvěle odvedenou práci. Thank you. Indico. Thank you. We're going to play this game. We'll join in too. Thank you. Um, just quick announcement. Ještě rychle oznámení. Malteský tlumočník se necítí dobře, děkujeme mu za pomoc dnes eh, ráno, ale eh, není mu nebo jí dobře, takže eh, nebude k dispozici maltéské tlumočení. Děkuji a nyní budeme hlasovat o dalším dokumentu. V této chvíli není možné jakkoliv upravovat nebo měnit eh, schválené znění parlamentem a výborem. Takže jedná se o zahájení trialogu, který zahájíme na základě toho, co bylo dohodnuto. Vrátíme se k tomu ještě později. Andrea, si chci pouze potvrdit, co jste právě uvedla. Myslím, že představa, že jeden eh, člen nebo návrhy jednoho člena našeho výboru musíme vzít eh, v potaz, ale eh, v rámci mandátu stanoveného prvním čtením. Mimo mikrofon. Sorry, it's a yes. Promiňte. Ano, ne, zdržení, takže budeme hlasovat o zahájení jednání o trialogu, udělení mandátu elektronické hlasování. Takže ještě čtyři by měli hlasovat. Čtyři, ještě chybí. Teď ještě jedna osoba. Končíme hlasování. A mandát je udělen 35 hlasy ke třemi, takže hodně štěstí zpravodaji a stínovým zpravodajům a předem děkujeme za jejich práci. A nyní se přesuneme dále ke zprávě pana De Jonga. Jedná se o návrh stanoviska k Evropské platformě eh, k posílení spolupráci eh, při prevenci a eh, zabraňování nedeklarované práci. Pozměňovací návrh jednak Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme elektronicky. Promiňte. Ještě dva členové by měli hlasovat. Ještě dvě osoby mají kartu. Schváleno dvěma hlasy. Pozměňovací návrh 62. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, prověříme i tento pozměňovací návrh elektronicky. Tři osoby ještě neodhlasovaly, ale jejich hlasovací karty jsou zasnuty. Ukončíme hlasování a to je schváleno. Takže ústní pozměňovací návrh byl schválen a bude zařazen do celého textu. Pozměňovací návrh 12. Tam se doplňuje výraz at union level. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 stažen, 66 pro, proti. Ještě jednou. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, ne, promiňte, 65 odpadá, takže následuje 67. Šedesát šest byl schválen.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 Zamítnuto. 71 se nehlasuje. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 73 pro. Sedmdesát trojka odpadá. Sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 76, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, ne, 14 odpada rovněž 78 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 79. Respektive prověříme ještě 78 elektronicky. Schváleno. Ale stojí to za prověření. 79. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, prověříme. schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, ne, 15 odpada, takže 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zdrželi se? Schváleno. 88. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 89. Pro? Proti? Myslím, že odpadá, ale prověříme tento návrh. Odpadá. Pozměňovací návrh 90 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte před sebou. Hlasujeme o něm. Takže hlasujeme o celém pozměňovacím návrhu s ústním. Pro, proti, zdrželi se, prověříme. Je to pozměňovací návrh 90 s ústním pozměňovacím návrhem. Odpada pozměňovací návrh 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se schváleno 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 95 pro, proti. Chcete si prověřit 94. Dobrá. Schváleno. Promiňte, je schválena. 95 pro, proti, zdrželi se, odpadá 17 pro, proti, zdrželi se, odpadá 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno 97 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Chcete prověřit poslední návrh? Takže prověřujeme návrh 97. Odpadá, respektive zamítnuto. 98 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 18 a 19 a 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 20 pro, proti. Myslím, že tento je schválen, ale prověříme jej. 20 prověřujeme. Děkuji, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 21 byl stažen, 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, to prověříme, 22 prověřujeme elektronicky. Schváleno. 106 odpadá. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108, 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, je to 110, o které hlasujeme. 110. Sto devítka odpadla. O 108 jsme již hlasovali. Respektive o 108 jsme nehlasovali, protože pozměňovací návrh 107 byl schválen. Nebyl schválen, promiňte. Takže vrátíme se ještě k bodu 109. 109 Maria Grapini pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, Hmm. Není to jasné. jedna šest. Děkuji. Schváleno jedním hlasem. Děkuji, Igore. 24. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, prověříme. Schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, odpadá 27 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že si budete přát to prověřit. Prověřujeme. Děkujeme, zavíráme hlasování schváleno. Kompromisní návrh 1. Pro proti, zdrželi se, schváleno. Výborně. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 s ústním pozměňovacím návrhem od Marie Grapiny. Opět hlasujeme o celém návrhu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti. Potřebujeme to prověřit. Odpadá. Děkuji. 36. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 37. Pro proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti. Můžeme to prosím prověřit, 40. Schváleno. 41, 41 odpadá. Pětka odpadá, ale 42 budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 schváleno, bylo to schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, od Zamítnuto. 45 pro, proti, prověříme. Schváleno 46. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 48 pro, proti, prověříme. Schváleno. 49. Pro, proti, promiňte, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti. Prověříme druhou část. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 53 pro, proti, zamítnuto. Pozměvací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 57 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9 a 58 spolu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ne, promiňte, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 60 a pozměňovací návrh 10 jsou stejné, takže hlasujeme dohromady o nich. Pro, proti, potřebujeme to prověřit, prosím. Jedná se o Pozměňovací návrh 10 a 60 dohromady. Končíme hlasování. Schváleno dvěma hlasy. A pozměňovací návrh 11 pro, proti. Prověříme. Jedenáctka. Pozměňovací návrh 11. Končíme hlasování. Zamítnuto. A 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o celé zprávě v konečném znění elektronicky. Končíme hlasování, děkuji vám. A je to schváleno 23 hlasy ku 14, nikdo se nezdržel, takže vám mnohokrát děkuji a děkuji i zpravodajovi. Okay, and our final. Okay, Sorry. First of all, I would like to thank Chci poblahopřát všem zpravodajům i stínovým zpravodajům a chtěl bych vás požádat eh, pro eh, příští hlasování, zda bychom mohli získat hlasovací eh, seznamy poněkud dříve. Nyní budeme hlasovat o zprávě Kaji Kalas a tam je několik bodů, které musíme ještě prodiskutovat. Nicméně budeme se držet hlasovacího seznamu a ty sporné body budeme diskutovat případně později. Děkuji vám. Děkuji EPP za tento návrh. Já také budu eh, velmi ráda, eh, když eh, obdržím hlasovací seznam o něco dříve, ale chci poukázat na to, že když máme výměnu názoru a zvažování pozměňovacích návrhů před večer před hlasováním, tak zcela chápu, že zpravodajové chtějí být schopni brát v potaz to, co bylo řečeno během eh, debaty ve výboru. Jinak je debata ve výboru eh, nadbytečná. Takže to proběhlo dopoledne a konečná eh, lhůta byla do 16. hodiny. Takže se muselo pracovat velmi tvrdě a eh, intenzivně. Takže bylo-li by to možné, eh, snad bychom mohli zvažovat pozměňovací návrhy o schůzi dříve před hlasováním. Někdy to ale nevýjde, někdy to není možné. A proto chci skutečně výslovně poděkovat všem našim poradcům a asistentům, kteří velmi intenzivně pracovali na těchto změnách. Ve svých předchozích výborech jsem nikdy nezažila, že to proběhlo takto hladce, takže chci skutečně výslovně pochválit všem poradcům a asistentům IMKA. Ale stále ještě platí, že je-li to možné, bude-li to možné, nerada bych vstávala v pět hodin ráno, abych studovala hlasovací seznam, ale zvládli jsme to a děkuji vám mnohokrát. Takže nyní se můžeme posunout k dalšímu eh, hlasování. Začínáme dílčím hlasováním ve dvou částech. Kompromis jedna. Takže první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Končíme hlasování? Ano, eh, odpadá, tady zamítnuto, děkuji. Eh, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, 22 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, to je navíc pro, proti, ověříme, prosím. Přijato. To byla 25. 30. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržíme to, eh, pardon, ověříme to. Opět to ověříme. Třicet jedna. Končíme. tak to bylo zcela jasné, omlouvám se. Asi budu potřebovat brýle. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 33 a 34 odpadá, takže 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46. Chcete to ověřit? Chcete tedy 43 ověřit? Ano, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Ano, jasně, jasně přijato, omlouvám se. Eh, kompromis 6 eh, rozděleno pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá půlka pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. to 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, omlouvám se. 60. Pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme. 60. 60. Oh, sorry, I misread that again. My fault. Okay. Has carried. Ano, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se. Uh, přijato 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro. Ne, to odpadá. 62 také odpadá. 63. Hlasujeme pro. Proti. Zdrželi se přijato. 65. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 66 odpadá. 67 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme o celém stanovisku. Končíme hlasování. A je to přijato. 34 hlasy pro, jeden proti a dva se zdrželi. Velmi blahopřejeme. And we now have a... A nyní máme půlhodinovou přestávku, než budeme dále pokračovat. Děkuji vám. Sorry that I went too fast on the... Já se omlouvám, že jsem ke konci hlasování postupovala příliš rychle. Thank you very much. Everybody for regather. Děkuji všem, že jste se zde opět shromáždili na zasedání výboru IMCO. Do půl jedné bude probíhat slyšení o problematice porušování eh, daňových předpisů a sankcí. Otázkou je také, proč potřebuje Evropa právní rámec pro eh, sankce za porušování eh, daňových či celních předpisů. Já vítám mezi námi odborníci, odborníky, zástupce komise a doufám také, že členové jiných výborů, kteří vystoupí se svým stanoviskem, se rovněž zapojí do diskuse. Velmi by mi procedurálně pomohlo, kdyby eh, místa vyhrazená eh, pro poslance byla skutečně poslanci obsazena a nikoli asistenty, abych eh, měla přehled, ale samozřejmě respektuji, že mm, mm, poslanci potřebují své asistenty, aby jim radili. Toto slyšení probíhá v kontextu zprávy IMCO o porušování celních předpisů a sankcí. Takže pokud máme volná místa, Eh, vepředu, tak eh, samozřejmě je mohou obsadit členové, kteří sedí více vzadu. Takže toto slyšení probíhá v kontextu legislativní zprávy IMKA o porušování celních předpisů a sankcí. Spravodajkou eh, tohoto materiálu je Kala Skaja. Jí za práci cílem je Eh, svést dohromady odborníky a zúčastněné strany, aby diskutovali o porušování celních předpisů a sankce a také o dopadu absence evropského právního rámce, jednak jaký to má dopad na jednotný trh, ale také na hospodářské subjekty. Budeme mít několik sekcí. První sekce se týká různých systémů v různých členských zemích a druhá sekce, sekce se právě eh, týká dopadu absence celoevropského jednotného právního rámce této oblasti. Já bych napřed požádala paní zpravodajku, aby pronesla několik úvodních eh, poznámek. Ehm, ostatně došlo ještě k několika drobným eh, změnám v dalším průběhu programu, to ale sdělím později. Takže nyní má slovo paní Kalackaja. Děkuji paní předsedkyně, rovněž děkuji koordinátorům eh, eh, za to, že mm, přistoupili na návrh uspořádat eh, slyšení na toto téma. Myslím, že je velmi důležité vyslechnout si odborníky na tuto oblast a děkuji těm odborníkům, kteří přijali naše pozvání. Samozřejmě celní unie je důležitým, důležitou vymožeností Evropské unie, je páteří jednotného trhu. Moje skupina neustále prosazuje volný trh a plně fungující jednotný trh ku prospěchu eh, spotřebitelů malých a středně velkých podniků. A jednotná aplikace evropských pravidel vztahujících se na eh, celní úřady je zcela zásadní v tomto ohledu. Je eh, zapotřebí podporovat tok zboží uvnitř Evropy i směrem ven, ale je zapotřebí vytvořit právní jistotu pro podnik taky a zajistit eh, také ochranu evropsk- eh, finančních zájmů Evropy. Jeden prvek, který stále chybí v celní unii nad eh, rámec plné aplikace i e, customs a IT systému je jednotný e, právní rámec. Pro jakékoliv porušování a sankce za ně e, se pravidla v členských zemích různí a to podemílá rovné podmínky pro podniky. To znamená například, že na jednom letišti porušení tam spáchané eh, eh, nepodléhá vůbec žádným sankcím anebo jiným sankcím než na jiném letišti v jiné členské zemi Evropské unie. A také není zajištěna efektivní ochrana finančních zájmů Evropy v oblasti cel. Eh, myslím ale, že je důležité pochopit, kolik rozdílů existuje mezi právními systémy členských zemí které se skutečně řídí různými právními a administrativními tradicemi, které nelze eh, přes, tak, přes jen tak změnit. Eh, samozřejmě, že nehodlám navrhovat eh, Eh, trestní systém, ale je důležité, aby docházelo k eh, odrazování páchání porušení. Samozřejmě porušování často souvisejí eh, s chybami. Myslím, že můžeme pokračovat a naši odborníci na to vrhnou trochu světla. Takže potřebujeme jednotný systém sankcí, ale také musíme pochopit každodenní práci podniků, kteří mají co dočinění, které mají co dočinění s celními orgány. Jsem ráda, že to slyšení se stává ze dvou sekcí. Tedy napřed se budeme věnovat různým právním systémům v EU a pochopíme lépe, jak překonat rozdíly. A druhá část se pak lépe eh, zaměří na dopad absence eh, jednotného evropského rámce na fungování eh, jednotného trhu a ekonomické subjekty. Těším se na prezentace našich odborníků a také na následnou diskusi mezi poslanci. Děkuji. Děkuji. Takže naše první sekce se týká, týká různých systémů sankcí. Máme zde v Evropě, máme zde dva odborníku, odborníky Mauricio Campadella z PricewaterhouseCoopers, který je na řadě jako první. Thank you. Hello, good morning. And then we will after you... A poté zahájíme diskusi. Já se jmenuji Mauricio Gambardella, jsem italským a belgickým eh, právníkem, pracuji v oblasti obchodu a cel, to je eh, moje specializace a mám e, e, zvláštní zkušenost e, právě v oblasti celního řízení v rámci Evropské unie. Samozřejmě, že to hlavní téma respektive hlavní poznámka v úvodu se týká toho, že mluvím sám za sebe a nezastupuji žádnou organizaci či asociaci. Myslím, že bychom měli začít velmi jasným prohlášením, které, myslím, budou sdílet všichni ostatní odborníci zde přítomní. Totiž, že není pochyb o tom, že systém sankcí dnes není harmonizovan v rámci evropského celního systému. Každý členský stát má eh, zcela eh, eh, různé typy sankcí, ať už trestně právní nebo netrestně právní, a to vyvolává velké potíže obchodníkům a hospodářským subjektům, které se musí pohybovat v takto rozmanitém prostředí. Je nabílední, že to není v souladu s tím, jaká by celní unie měla být. A proto e, samozřejmě naléháme na tom, jako praktici, aby byla na to nalezena odpověď a silná reakce e, e, institucí Evropský, Evropské unie, abychom totiž vytvořili jednotný harmonizovaný systém sankcí. Proč je potřeba dospět k harmonizaci celních systémů? Paní zpravodajka právě uvedla, že to souvisí s jednotným trhem, což je pravda, ale samozřejmě ty samé rovné podmínky mezi hospodářskými subjekty a celními orgány jsou stejně tak důležité. A ještě důležitější je to z hlediska mezinárodního. Evropská unie je členem VTO, jak všichni víme, a jako všichni členové VTO se zavázala k určitým pravidlům, například k článku 10 GATT 94 anebo GATT 47 kde se v odstavci 3a praví, že každá smluvní strana musí spravovat eh, jednotně a nestranně eh, veškeré právní předpisy eh, upravující celní režim. A před několika lety systém celní unie byl jaksi otřesen eh, Spojenými státy, které podali žalobu na EU, eh, kde se tvrdí, že celní unie nespravuje jednotným způsobem svůj celní systém, zejména s poukazem na určité problémy klasifikace a hodnocení cel a eh, sankcí. Spojené státy si dali dohromady několik konkrétních výroků eh, různých soudů, které se eh, liší, i když by měly uplatňovat stejné pravidlo. To soudní řízení nakonec nedopadlo dobře pro USA, protože z procedurálních důvodů a nedostatku důkazů a také dovoliteli díky velmi skvělému eh, týmu obhájců EU Eh, to nedopadlo dobře, ale eh, faktem je, že tady je určitá nekonzistentnost v tom, jak je celní unie spravována a prováděna jednotnými celními zprávami eh, Evropské unie. Když se podíváme na Eh, jednotlivé sankční systémy eh, v 28 členských státech EU, tak je jasné, že ty rozdíly nejsou pouze jednoduché a formální, eh, například mezi tím, co jeden stát považuje za trestní, jiný stát nikoliv, ale jde také o velkou rozmanitost opatření, reakcí a akcí, která mohou být přijímána Eh, celními orgány, ale také eh, trestně právními orgány za porušení celních předpisů. Dovolíte-li, učiním několik obecných stručných poznámek k problémům, které zdá se nejsou dostatečně upraveny ani ve směrnicích. Například každý z nás ví, že existují jasné pokyny Evropského soudního dvora o tom, jak celní předpisy a zatím neharmonizované sankce by měly vypadat. Mají eh, respektovat tři kritéria. Proporcionalitu, eh, účinnost a také odstrašující efekt víte, a také zhodnocení dopadu eh, od komise vyplývá, že existují členské státy, které například umožňují urovnávání sporů nebo řešení sporů. Je to 15 z 28 zemí, které eh, umožňují řešení sporů za porušování eh, celních předpisů. Nikdo sice o tom nemluví, protože obchodníci to vítají, ale je to v souladu se zásadou proporcionalitou účinností a odstrašující povahou e, celních sankcí. Předpokládejme, že jeden členský stát má velmi přísný systém e, sankcí a současně má možnost eh, jak urovnávání sporu, řešení sporu nebo jakousi exitovou strategii pro ty, kteří se dopustili porušení eh, celních předpisů. Je to skutečně v souladu s celní unii, s eh, principem proporcionality, na kterém trvá Evropský soudní dvůr a je to také kodifikováno v novém celním zákonníku. Takže je zde velmi velký počet otázek a problémů, které musíme zohlednit při diskusi o e, celních sankcích. E, Oceňují, že proběhu, probíhá debata mezi členskými státy o tom, zda tato oblast práva by měla eh, být upravena na evropské úrovni, ale podle mého názoru je zde skutečně eh, naléhavá potřeba respektovat naše závazky, mezinárodní závazky na úrovni VTO a také musíme skutečně zefektivnit jednotný trh a jeho fungování. A to znamená mít harmonizovaný systém sankcí. Další bod který bych chtěl nadnést stručně, je takzvané nebis idem. Dnes je jasný eh, problém s celními sankcemi a to je také zmíněno ve směrnici, respektive návrhu směrnice, protože mnoho celních orgánů, jak eh, víte, v určitých konkrétních situacích provozují paralelní e, řízení. Jedno před celním orgánem za konkrétní porušení a jedno řízení e, e, trestně právní před žalobcem. Otázkou je, do jaké míry je to kompatibilní s těmi principy proporcionality, účinnosti a odstrašujícího charakteru. Je to velký otazník ze své zkušenosti mohu říci, že jsem často měl co dočinění s celními orgány a také národními úřady tohoto typu, které sváděly velmi divoký boj proti údajným porušením celních předpisů. Nevím, zdali to nutně bylo v souladu s evropským právem. Dnes ale k tomu přistupuje ještě další bod, který by nás měl velmi zneklidňovat a k němuž musíme přistupovat opatrně, totiž, že celní sankce jsou také upraveny Evropskou komisí, e, komisí pro lidská práva, protože ta definice, která je uvedena v Evropské umluvě eh, o lidských právech, je velmi široká a mm, pokrývá nejenom celní sankce, ale i administrativní sankce, protože ten eh, princip nebis idem, to znamená odsouzení za stejný trestný čin dvěma orgány. To vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora pro lidská práva. Tato věc je pojednána rozsáhlým způsobem v návrhu směrnice, ale je nutno k tomu přistupovat opatrně, protože dnes celní orgány mají nejenom v některých členských státech schopnost a povinnost provádět respektive stíhat eh, subjekty za porušení eh, celních předpisů, ale i za, jiných, za porušení jiných předpisů, například IP anebo dovoz a vývoz eh, zbrojního, zbrojních produktů, produktů dvojího užití a tak dále. To znamená, nejde pouze o přísně viděno porušení celních předpisů. And a last point I would like to raise is a... Poslední bod. To je další věc, která je extrémně eh, zneklidňující a musí být brána v potaz, a to je do jaké míry cel, jsou celní soudy v členských státech nezávislé na správních orgánech podle mé zkušenosti nyní před eh, jedním národním orgánem v jednom eh, členském státě probíhá řízení. Tam jde o to, aby soud eh, určil, zdali celý systém daňové zprávy je v souladu s těmi základními principy a s judikaturou Evropského soudního dvora, protože ten sankční systém je upraven také umluvou eh, pro lidská práva, tak eh, nejvyšší soud má určit, zdali celý systém je v souladu s eh, principem nezávislosti požadovaným právním eh, řádem. I mezinárodní eh, dohody předpokládají eh, tento princip, zejména GATT, kde se v jednom článku konkrétně praví, že takovýto soud má se na mysli soud eh, v, v případě porušení eh, cel. Takovýchto soud má být nezávislý eh, na administrativních úřadech. Chci tím říci, že je tady nutnost mít co nejvíce harmonizovaný systém celních sankcí. To není jakési, jakýsi svévolný požadavek anebo eh, požadavek, který eh, nastolují eh, praktici, ale je to skutečně nutnost, která vyplývá z našich závazků na mezinárodní úrovni a chceme-li zabránit budoucím sporům a soudnímu řízení v tomto ohledu, tak by to mělo být implementováno co nejdříve. Děkuji. Thank you. I would stop. Děkuji vám. A já si zapisuji seznam těch, kdo budou žádat o slovo. A nyní druhý řečník, pan Ruud Tusvelt. A také prosím o stručnost. Ano, já eh, mám i eh, diapozitivy k tému své prezentace. Já jsem eh, partnerem v naší právnické firmě, pracuji na tom již 30 let a to je mm, ta specializace, kterou člověk se postupně učí, zejména v praxi. Já bych nechtěl příliš analyzovat eh, směrnice, která, eh, které eh, zpracovává komise. Já bych se chtěl zaměřit na několik poznámek týkající se právního rámce a řeknu také, jaké právní principy v nich by v nich měly být a jaké by tam naopak být neměly. Otázka tady totiž zní, do jak, jak, jak až daleko můžeme zajít. Je to velice komplikované téma. Rozhodně není jednoduché eh, se zabývat touto oblastí, to řekl také řečník přede mnou. Eh, v Evropské eh, unii členské státy mají všechny své ústavy a Eh, mm, můžete si klást otázku, do jaké míry to má co dočinění s ústavou a základními eh, eh, právy. Ale faktem je, že prostě není možné jen tak jednoduše věci změnit. Celní předpisy se nezávislým způsobem v jednotlivých členských státech postupně historicky vyvíjely a o to se také pak opírá rámec sankcí za porušení celních předpisů. Když se podíváte na dosavadní situaci, pak vidíte dost eh, mnoho eh, rozdílů mezi členskými státy. Některých se můžeme tady i dotknout. Není to pouze rozlišení mezi trestně právními a netrestně právními porušeními celních předpisů. Eh, jsou tady i typy sankcí, které se liší. Členské státy se eh, soustředují hlavně na eh, finanční eh, pokuty a případně i uvěznění, ale jiné státy zase se zaměřují jinak. Eh, spíše na to, zda třeba odeberou eh, povolení, které měla provinila firma nebo podobně. Čili opravdu eh, se to liší v přístupu k těmto sankcím v členských státech. Také závažnost sankcí se velice liší v členských státech a tady je Eh, to, že eh, některé, se, některé státy posuzují hodnotu zboží, které je předmětem provinění, jiné se zase zaměřují na výši cel, která eh, tím pádem nebyla zaplacena. V některých členských státech se prostě toto bere v úvahu, v jiných se to v úvahu nebere. Když se podíváme také na otázku odpovědných osob, v některých případech je za provinilce považována pouze ta osoba, která se vyloženě dopustila příslušného činu a v jiných zemích je to i jeho nadřízený či případně odpovědná osoba, která konkrétně se činu nedopustila. Pak je tady otázka právnických osob. Právnické osoby v některých státech se prostě nemohou dopustit trestného činu to vede k tomu, že v takových případech jsou trestány pouze fyzické osoby, které se dopustily eh, porušení a nikoli firma jako taková, nikoli právnická osoba. Pak jsou také určité eh, rozdíly v tom, jak e, země posuzují úmyslnou trestnost nebo úmyslný trestný čin a podle toho posuzují také vinu. V některých členských státech je vlastně e, e, určitá volnost pro posouzení ze strany stíhajících orgánů. Zda tady vůbec je považováno, že se, že se někdo provinil. A to všechno se vyvíjelo postupně během 30 let. Já se nechci pouštět do analyzování všech rozdílů, které existují. Eh, jenom chci zdůraznit, že opravdu nehovoříme o jednotném harmonizovaném systému. To je také eh, zmíněno předchozím řečníkem. Eh, tím pádem rámec stíhání v členském státě je také velice odlišný. E, někdy se tíhání e, provádí sám celní orgán, někdy to provádí e, prokuratura a bych to tak trošku zjednodušil, je tady celá řada odlišností v národních systémech. Když se na to podíváte, tak ano, právní systém u sankcí za celní přečiny má tedy mnoho odlišností. Otázka zní, jak daleko chceme zajít eh, v případné harmonizaci. Eh, toto je vlastně takový eh, poslední stavební blok, který můžeme dát k té stavbě harmonizace celních systémů. Po jeho splnění by se mohly celní systémy opravdu považovat za zcela harmonizované. Eh, jistě eh, zde mnozí vědí, že proběhla celá řada studií v minulosti eh, o celní unii. Tyto, tyto studie jsou veřejně dostupné. Proto se o některých zmíním. Vyplývá z toho, že zatímco celá mají regulační rámec, praxe, eh, tedy u praktické uplatňování tohoto rámce eh, vůbec harmonizovaný není. Naopak se velice liší v jednotlivých členských zemích. Některé země ještě provádějí fyzickou eh, kontrolu. Kontrolují například nějakou firmu jednou za rok. A to je naprosto odlišné od jiných systémů. Představte si, že by tady byl jednotný Eh, sankční systém za celní přečiny, který by všude stejným způsobem trestal eh, přečiny, které by byly zjištěny v takových kontrolách. A pak eh, v těch zemích, kde jsou velice časté audity a velice časté kontroly, prováděné velmi systematicky, tak eh, tady by ty celní sankce dopadly mnohem, mnohem tvrději, než v zemích, kde se takové kontroly dělají mnohem méně často. Eh, je tedy vytvoření právního systému, právního rámce pro Eh, celní sankce vyžaduje nejdříve udělat ten předchozí krok, to znamená dosáhnout mnohem jednotnějšího a harmonizovanějšího systému eh, celních postupů. Teprve pak je možné eh, přistoupit k harmonizaci celních sankcí, posuzovat, jaké kategorie sankcí a jak velké sankce by měly být uvaleny. Já netvrdím, že Eh, byste se vůbec žádným způsobem neměli snažit o jakési eh, sjednocení tohoto právního rámce. Jistě je možné podívat se na to, jak eh, toto posuzovat všude, protože všude více méně existuje nějaký celní systém, který se podobá do jisté míry těm jiným Eh, celním systémům a můžeme pak harmonizovat například definice, definice těch eh, porušení celních předpisů. Otázka zní ale, jak daleko je v tom možné zajít. Je tady eh, řada některých principů, které já bych doporučoval vzít v úvahu jak už to řekl i můj předchůdce. Je tady především otázka právního základu v EU, to je třeba vzít v úvahu. tedy otázka, kam až evropský orgán by mohl zajít v této oblasti. Výchozí bod eh, je eh, eh, zvážit ústavu a základní práva v jednotlivých členských státech a je třeba vzít v úvahu několik věcí při vytváření právního rámce. Za prvé, není možné mít trest v případě, že nedošlo k žádnému provinění. To je velice důležitý princip jsou členské státy, kde eh, prostě eh, je možné potrestat už pouhou chybu, nikoli samotné provinění. Otázka eh, prezumce neviny. V některých případech dokonce jsou typy posuzování, kdy musí, kdy břemeno důkazu je vlastně naopak. Máme tady 28 různých států s 28 různými ekonomikami a s 28 různými úrovněmi e, příjmů lidí. E, to znamená, že opravdu tady nejde o stejné systémy, když e, v určité chvíli řeknete, že došlo k určité chybě. Například to vede k ztrátě 6 milionů eur na vybraných clech a že v tom případě by třeba eh, sankce měla být nejméně 1%. Eh, pak je to tedy 600 tisíc eur. Ovšem v závislosti na eh, tom, jaké jsou příjmy, v jakých zemích 600 tisíc eur není stejný trest ve všech zemích. Takže není jen tak jednoduché harmonizovat celý tento systém sankcí v celé EU, protože dopad těch trestů pak je úplně odlišný je to třeba velice eh, jemně eh, naladit. Dále je třeba také jasně stanovit odpovědnou osobu. Co to znamená ta odpovědná osoba? Není možné mít systém, kdy eh, různí lidé nebo různé typy funkcí by podléhaly sankcím v různých členských státech za stejná provinění. A myslím tedy, že právní rámec v EU se musí omezit na to, že stanoví e, stejné parametry pro výchozí situace a že nebude vytvářet jeden jednotný systém pro všechno ostatní, kde takové eh, faktory jako celní orgány, eh, kontrolní orgány, eh, kdo provádí kontroly, kdo a jak často provádí tyto kontroly, to všechno není nastaveno stejným způsobem ve všech zemích EU. Je tedy třeba stanovit rámec, kde jsou hlavní definice sjednoceny a kde se postupuje podobným způsobem, ale eh, kde to do velké míry eh, ovlivňují vnitrostátní eh, trestně právní zvyklosti. Děkuji za pozornost. Thank you. That's extremely helpful. To, by, to bylo nesmírně užitečné a bylo by možné pak také získat podklady od vás, abychom je mohli podělit s ostatními členy, kteří nejsou přítomní. Nyní má slovo paní Kalas. Děkuji vám za prezentace. Mám jednu otázku. Stávající právní rámec sankcí eh, zamezuje eh, jakémukoliv posouzení proporcionality anebo um, odstrašující povahy sankcí. Neexistuje eh, proto žádný společný základ, jak je porovnávat. Je podle vašeho názoru návrh komise eh, takový, že poskytuje tuto základnu pro porovnávání eh, jednotlivých systémů. A další otázka. Existuje nějaká právní koncepce na úrovni členských států která není součástí návrhu komise, anebo eh, jinak eh, je v návrhu Evropská komise, Evropské komise něco, co není relevantní pro členské státy a hovořilo se tady o trest trestně právních a netrestně právních sankcích. Bylo by užitečné vědět, zdali závazky vyplývající z celní legislativy mohou být dostatečně e, vynucovány pouze netrestně právními sankcemi a jaké jsou e, vaše názory na to, které Eh, typy sankcí jsou účinnější, trestně právní nebo netrestně právní. Já sama jsem eh, byla právnička eh, dlouho dobu a my jsme napřed v Estonsku měli trestně právní sankce, pak nikoli, ale případy se stávaly tak komplikovanými, a když jsme museli postupovat podle trestního zákonníku eh, při provádění důkazu a tak dále. To bylo skutečně nesmírně složité, zejména v oblasti eh, hospodářské soutěže. Je-li cílem eh, dosáhnout nižšího stupně porušování celních předpisů, pomůžou nebo napomůžou tomu netrestně právní sankce více než trestně právní. Já bych chtěla poděkovat oběma řečníkům. Pravda je, že ta různorodost systému, tak jak tady byla nastíněna, různorodost systému sankcí a jejich konkrétních uplatnění ve 28 členských státech, to je opravdu velmi působivé. Mě trochu překvapilo, jaká je, jakou pozici zastává poslední řečník. Nastěnil tady tu velikou heterogenní situaci v členských státech a pak, když jsem vám dobře rozuměla, No, tak vlastně omezuje eh, celý, nebo doporučuje namezit, omezit celou eh, navrhovanou úpravu eh, jen na velké a hlavní principy. Ideální by samozřejmě bylo, to bylo také jasně řečeno, ideální by bylo, aby se pozornost zaměřila také na způsoby kontroly. Ano, na tom bude třeba také pracovat ale nebrání to přece soustředit se i e, na tuto první e, etapu na tady tento návrh. Takže e, mohli bychom se soustředit na to, jak se oba řečníci dívají na předložený návrh. Chci se vás zeptat, vidíte v tom mm, nějaké věci, které tam výrazně chybí, nebo je mm, v textu naopak něco, co neodpovídá stanovenému cílu. Já doufám, že budeme mít čas i diskutovat o tom, zda je užitečné takovýto rámec vytvářet. To myslím, že bude až v druhé části našeho slyšení. Děkuji a pan Dalton, děkuji. Já mám tři otázky. Za prvé, jak závažné je nedodržování eh, závazku VTO. Jaké to má dopady? Za druhé, jak odpovíte na tvrzení, že trestní právo je věcí národního státu? To je jasné, o tom není sporu a eh, my eh, bychom se obávali opaku. Takže jak byste pak tu, na, tuto, na toto tvrzení odpověděli? A za třetí, návrh eh, jako takový by mohl spíše situaci zhoršit, protože to podemíla možnost uvážení soudců, není proporční, harmonizace eh, mm, s stíží, eh, stíží si možnost členských států upravovat sankce konkrét, podle konkrétních okolností a závažností přestupků. Jak byste na to reagovali? Děkuji. Eh, chtěli byste se nyní vrátit k některým z těchto tří oblastí a odpovědět? Ano, padlo mnoho otázek. Myslím, že některé z nich eh, zodpovězeny mohou být a sice dohromady. První, status nebo stav tohoto návrhu. Co si o tom já osobně myslím? Myslím si, že je to výborný výchozí bod, výborný začátek, skýtá dobrý základ pro harmonizaci v e, případě některých specifických porušení e, celních předpisů, například těch, které jsou uvedeny v návrhu. Nicméně, jak jsem již vysvětlil, celní právní předpisy a celní sankce jsou mm, něco mnohem komplikovanější, protože celní úřady z mnoha důvodů jsou jakými si strážci eh, vstupu eh, do Evropské unie. To znamená, vše, co vstupuje nebo vychází z Evropské Unie je v konečném eh, důsledku eh, kontrolováno celními eh, orgány. Jinými slovy, celní orgány jsou těmi, kdo mají moc, pravomoc napadnout určitá porušení i jiného druhu, než přísně vzato celního charakteru. Já jsem například hovořil o porušování práv duševního vlastnictví, kde v některých případech spadá do kompetence celních úřadů, v jiných křesťanských státech nikoli. A nebo jsem eh, se také zmínil o zboží dvojího užití a mohu eh, zmínit řadu dalších příkladů. Fitosanitární kontroly, kontroly kvality zboží, a to není upraveno, pokryto tímto návrhem. A nebo je-li to pokryto, tak pouze částečně. Zajímali vás můj názor, tak mohu říci, že to vnímám jako dlouhodobý problém eh, členských zemí harmonizovat sankce. Určitě tady dochází k určitému tření, určitým eh, potížím eh, na straně členských zemí vzdát se této oblasti práva, ale na straně druhé je tento návrh v současnosti jedním z nejlepších kompromisních řešení, k eh, jakým se vůbec lze dopracovat. Takže já bych navrhoval eh, pokračovat dále v implementaci. Jako odborník mám pocit, že by to mohl být první krok k harmonizaci celních sankcí. Bylo by chybou považovat to za první a konečný krok, protože tak to nefunguje. A pokud jde o VTO, jak závažné je to riziko, já bych řekl, nechci toho říct příliš, eh, tato schůze je přinášena internetem, nevím, kdo všechno naslouchá, ale mohu říct, že můžeme mít určité vážné problémy a je lepší mm, uznat, že to je skutečně závažný problém, který se dotýká každého, každého členského státu. Chápu, že je zde snaha uplatnit sankce, ale nebo také ne, jít cestou mm, e, řešení sporů a to také v zájmu e, přilákání e, více investic, ale je to skutečně závažný problém, který musíme brát velmi vážně. A další otázka po proporcionalitě. Co přesně tím myslíte? My máme obecné kritérium kodifikované soudním dvorem. Samozřejmě soudní dvůr může stanovit obecné zásady a ale je to neharmonizovaná oblast. Proporcionalita je opatřena velkým otazníkem. Měla by být kontrolována, prověřována v kontextu národního práva, jeli zdali je proporcionální. Když ke mně přijdete a řeknete mi, že jste stíhán eh, eh, za eh, nějaké trestní přestupky související s, celním, s porušením celních předpisů, co mám dělat, tak bych navrhoval argumentovat tím, že hm, dochází i k porušování lidských práv zakotvených v konvenci o lidských právech. Dnes existují zásadní principy, také velmi dobré pokyny nebo vodítka eh, zakotvená v eh, celním zákonníku Evropské unie, ale otázkou je kodifikace. Maybe to add, um... Snad bych ještě doplnil a začnu poslední otázkou. Tedy ta druhá otázka, kterou jste položil, bylo přesně to, co jsem si myslel já. Já jsem eh, starší a um, podstoupil jsem eh, vzdělání eh, dávněji a to první, co jsme se naučili, je, že trestní právo a evropské právo není to tež. Hovoříme-li o právním základu, tak se musíme ptát, zda eh, kompetence Evropské unie sahají tak eh, daleko až na tuto úroveň. To eh, ale nejsem povolaný rozhodnout. Je to velký otazník. Návrh, jak jste uvedl, by mohl věci znesnadnit. Ano, já velmi věřím, že pokud napřed nepřistoupíme k harmonizaci celého systému, kde jsou zakotveny celní předpisy a praxe, to znamená, jak celní orgány přistupují k tomu, jak provádějí kontrolu, dohled. Pokud toto nebude harmonizováno, tak nemůžeme mít ten konečný eh, závěrečný eh, akt. Tak to nebude fungovat, funguje to naopak. Takže celá ta diskuse, kterou jsme vedli v minulosti i o skutečnosti o to, do jaké míry je celní zákonníkem jednotným rámcem, pak bychom museli mít eh, jednu celní zprávu pro celou Evropskou unii. Takže já se kloním eh, postupovat v tomto směru. Několik poznámek dalších stávající směrnice. Tady nechci vstupovat do nekonečné diskuse o ní, ale myslím, že obsahuje řadu aspektů, které jsou buď nesrovnatelné s ústavami řady členských zemí a za druhé stávající článek 9 například o sankcích. Uvedu příklad když máte nějakou technologickou společnost, IT společnost, která eh, importuje stroj na výrobu čipu, která stojí několik eh, milionů a když eh, se dopustíte pochybení v vyplňování celní deklarace, tak hned by se musel zaplatit vysokou sankci ve výši 100 tisíc eur to znamená i porušení bez e, zjevného záměru podléhá e, tedy přísné sankci. A to není v pořádku. Dále poznámka no, o trestně právních a netrestně právních sankcích. Ano, chápu, jakmile vstupujete do trestně právní oblasti, je to mnohem těžší, je stíhání mnohem těžší Kdysi jsem pracoval pro eh, nizozemskou celní zprávu a asi v 95% všech eh, případů jsme eh, se pohybovali v oblasti netrestně právních sankcí. To funguje dobře, ale ty nejpřísnější sankce, byť nejsou uplatňovány, musí také existovat jako určitý odstrašující prvek. Takže hlavní tíha by měla eh, spočívat na těch administrativních, netrestně právních sankcích a pak pouze eh, menšina a ty nejzaší případy by měly podléhat trestně právním sankcím. Jestli ve směrnice něco chybí nebo je něco přebytečné, já si myslím, že směrnice by měla být ještě jednou prověřena z hlediska eh, těch hlavních zásad trestního práva, ale to je velmi obecné konstatování a proporční to určitě není v této podobě, protože neřeší rozdíly mezi 28 eh, členskými státy a to je nutno ale učinit, chcete-li, aby to bylo proporční i na úrovni a podle měřitek členských států. Ano, já myslím, že v dalším pokračování budeme jistě potřebovat ještě další, další komentáře. Eh, proto tady také zveme experty. Takže přejdeme k dalším třem řečníkům. Eh, děkuji vám, že jste se také k nám připojili. Máme tady experty eh, na aspekty ve VTO i evropské celní záležitosti. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem, jak víte, právníkem. Eh, eh, sídlo máme v Londýně a rovněž v Dublinu a zabývám se otázkami daní a cel. Proposili jste mne, abych hovořil o tématu, jaké dopady bude mít, pokud se neučiní nic. Jaké dopady bude mít, pokud nepodnikneme vůbec žádné kroky. A rád bych zde tady načrtl takové čtyři hlavní dopady. Za prvé, celní unie zůstane nedokončena a Evropská unie bude samozřejmě v důsledku toho poškozena. Za druhé, Evropská unie bude i nadále zranitelná na mezinárodních fórech, jako například eh, VVTO. A tato zranitelnost se ještě posílí. A za třetí, pokud se nic neudělá, tak vnitřní nedostatečnosti celních zpráv v Evropské unii budou i nadále přetrvávat a tyto problémy nedostatečnosti jsou závažné. A za čtvrté, problémy pro jednotlivé aktéry, které vzniknou s kreslením vnitřního trhu a ohrožení jejich základních práv, zejména v oblasti porušování práv duševního vlastnictví budou rovněž nadále přetrvávat. Tedy tady máme čtyři nedostatky, které budou přetrvávat, pokud nebudeme jednat, pokud se nic neučiní. A rád bych nyní po pořadí blíže rozvedl každý z těch čtyř hlavních nedostatků. S tím prvním se vypořádám relativně rychle. Tady bych pouze potrhl to, co řekl tehdejší komisař pro cla a daně ve svém tiskovém sdělení pro podporu návrhu. Tehdy řekl, že je nesmyslné, že postrádá smysl, abychom měli společná solidní pravidla v případě, kdy nemáme vůbec žádný společný přístup pro to, co se dělá, pokud jsou pravidla porušována. Pokud existuje nějaký zákon, že je třeba něco učinit, tak význam tohoto zákona je zejména určován těmi dopady, tedy tím, co se stane, pokud jsou předpisy porušeny. To je velice silné prohlášení pana komisaře, ale já za ním plně stojím. Podle mne je plně oprávněné. A jak říkám, všeobecně tím bude poškozená Evropská unie, pokud se k ničemu eh, nedojde. Jak jasně říká Evropský celní kodex, Evropská unie se zakládá na celní unii. A v případě, že budou nedostatky v celní unii a problematika sankcí je podle mne závažným nedostatkem, tak to znamená, že sama Evropská unie jako taková bude mít závažné nedostatky. To tedy za prvé, to je to, k čemu dojde, pokud nic neučiníme. A jak říkám, základy Evropské unie v takovémto případě zůstanou nedokončené. A nyní ten druhý nedostatek. Zranitelnost směrem ven. Vnější zranitelnost. Myslím si, že my všichni jsme se více či méně zabývali problematikou GATT a VTO. Měli bychom také mít neustále na mysli, že ta nejnovější dohody, ty nejnovější dohody pro ulehčení obchodu pod střechou VTO předpisují, předepisují tedy, že členové mají sdělovat, jak eh, chtějí postupovat v oblasti porušování celních předpisů a sankcí. To tedy znamená, že nedostatky a různé typy celních přístupů, přístupů k porušování celních předpisů se tedy budou čím dál jim silněji projevovat. A zde je otázka, zda je rozhodující skutečné dodržování pravidel VTO, či zda je to nějaká otázka, která je důležitá pouze pro juristy a pro jakési akademické úvahy. Není tomu tak. Důvod, proč celní unie Evropské unie přežila spochybnění eh, trestních sankcí VTO, bylo to, že USA nedokázali předložit dostatečné důkazy pro rozdílnost sankcí. A tehdy to byl tedy ten hlavní důvod podle Gremia. A nyní jsme v situaci, kdy takovéto důkazy jsou k dispozici. Sama komise má k dispozici celou řadu takovýchto důkazů a uvádí je v návrhu směrnice. Tedy důvod, proč v roce 2006 ten postup eh, nebyl úspěšný z nedostatku důkazů, již eh, v budoucnu nebude existovat. Ty důkazy tady prostě jsou. A tato zranitelnost na venek bude tedy i nadále přetrvávat. Já neříkám, že Evropská unie nebude schopná si obhájit eh, svou pozici, pokud dojde opět nějakému procesu v rámci VTO, ale my můžeme tedy pouze doufat, že celní unie bude dostatečně silná a robustní proto, aby mohla zabránit takovýmto soudních procesům již od samého začátku. Každopádně současná situace podkapává pozici Evropské unie VVTO tím, že její vlastní celní unie je zranitelná. To je tedy ten druhý velký okruh problémů a nedostatků. A nyní ten třetí dopad, třetí okruh problémů. Co se tedy stane, pokud nic neučiníme? Znamená to, že vnitřní nedostatky budou i nadále přetrvávat. Jistě víte, že teorie celní unie znamená mimo jiné i to, že celní zprávy jednají uniformně, jednotným způsobem. Toto bylo i takto jasně vyjádřeno v programu Customs 2013, to je program, který byl zaveden Evropskou unii a nařízení z roku 2013, kde, které se věnuje clům, neříká pouze, že má e, jednat jednotně, ale rovněž také předepisuje, že kontroly musí jaksi vést ke stejným výsledkům. A pokud tady nemáme společný systém sankcí pro porušování celních předpisů, tak výsledky kontrol samozřejmě nemohou být jednotné. A ta nutnost toho skutečně e, jednat a fungovat jednotně byla ještě jednou zdůrazněna právě programem Customs 2013. A to přímo v prohla, ve vysvětlení operačních cílů pro celní úředníky, kde se hovoří o koherentním uplatňováním, uplatňování práva Unie A pokud nebudeme mít společný přístup k sankcím, tak nemůžeme koherentně uplatňovat právo Unie. To tedy logicky vyplývá. Výsledek ovšem bude, že nebudeme schopni jednat a fungovat jako jedna jednotná zpráva, což povede opět k tomu, jak se velice dobře zdůrazně v hodnocení dopadu, že budeme mít nedostatek důvěry mezi jednotlivými celními zprávami a to proto, že nebude panovat jistota o tom, zda Eh, jiná celní zpráva by zvolila v konkrétním případě stejný přístup, pro který se jedna celní zpráva rozhodne a který považuje za správný. Takže bude zde skutečný nedostatek vzájemné důvěry, což je jeden z velmi důležitých dopadů A nám jde o to, aby celní právo bylo uplatňováno koherentně. Další dopad nečinnosti je to, že i v budoucnu tedy budeme mít 28 celních zpráv, celních úřadů. I když bychom měli v podstatě mít 28 celních zpráv, které budou jednat jako jedna jediná. Máme tedy skutečnou celní unii, ano, my to všichni takto tvrdíte, tvrdíme, protože máme i pouze i, jaksi společné celní tarify směrem na venek, ale nemáme interní celní tarify. Ale máme skutečnou celní unii. V případě, že naše celní zprávy nejednají jednotným způsobem, tak toto je oprávněná otázka. Zda tedy celní unii máme či ne. A tato otázka zde zůstane, dokud v oblasti porušování předpisů a sankcí i nadále nebudeme schopni něco zavést jednotného. A další dopad, to je poškození hospodářských subjektů, které by z naší nečinnosti vyplynulo. Je možné, že jeden subjekt velice rychle dostane nějaký trestní postih či jiný způsob eh, sankce a jiný hospodářský subjekt v obnovné situaci e, vlastně takovou tu sankci nedostane, což tedy vede k poskoření jednotlivých e, hospodářských subjektů. A nejvíce tím budou trpět malé subjekty, malé a střední podniky. Pro velké subjekty není až takový problém zvládat či přežít ten nedostatek jednotnosti v Evropské unii ale pro malý podnik je něco takového mnohem větším problémem. Další oblast, kde dochází k poškozování hospodářských subjektů, je oblast jejich základních práv podle listiny základních práv. Hodnocení dopadu zmiňuje eh, otázku práva na dobrou zprávu, právo na provádění, práva na provádění obchodu a práva na účinné opravné prostředky. Hodnocení dopadu rovněž uvádí, že všechna tato práva jsou podkopávána. Je to skutečně stav, eh, kde bychom mohli říct, přejeme si, aby trval i nadále? Já na to odpovídám ze své strany ne. Ale pokud se mne ptáte, eh, tedy k čemu by vedla naše nečinnost, tak zde říkám, že právo na dobrou řádnou zprávu by bylo spochybněno a jistá další práva by byla podkopána. A na závěr jste se mne ptali v, tom, v těch otáz, vašich otázkách na experty. Položili jste mi otázku, jaké dopady by měla nečinnost v oblasti boje nebo na oblast boje proti porušování práv duševního vlastnictví. Rada zdůrazňuje v této souvislosti cíl vysoké úrovně ochrany jednotného vnitřního trhu prostřednictvím moderních a harmonizovaných celních kontrol. To má tedy být cíl. Pokud se nic neučiní, tak v tom případě neuděláme to, o čem rada říká, že je nutné a nezbytné, totiž že nezavedeme harmonizovaný postup při celních kontrolách v oblasti porušování práv duševního vlastnictví. Abych to tedy schrnul. K čemu to povede, když nebudeme mít legislativní předpisy v oblasti sankcí? Za prvé, celní údaje zůstane nedokončena a Evropská unie bude poškozena. Za druhé, směrem na venek budeme mít jako EU zranitelnost, která bude přetrvávat i nadále. Za třetí, budou zde interní administrativní nedostatky, které budou přetrvávat nadále. A za čtvrté, pro účastníky obchodu a hospodářské subjekty toho budou vyplývat různé problémy. A ještě jedna věc. Připravili jsem si prohlášení, respektive takové písemné schrnutí mých výkladů. Doufám, že jste je již obdrželi. V opažném případě vám je rád dám k dispozici. Ano, děkuji. My rozhodně všechny další dodatečné dokumenty, které dostaneme v návaznosti na toto slyšení, dáme k dispozici všem je velice vhodné, že se nyní posuneme hned k dalšímu řečníkovi, Luis Santos z Business Europe, který zastupuje <clears throat> různé podnikatelské možnosti v Evropě. Děkuji vám. Eh, především se chci omluvit, protože já nejsem eh, odbornice na eh, cla. Ovšem předseda našeho výboru pro cla, který tady měl dnes být, bohužel mm, se dostavit nemohl. Dovolte, abych tedy řekla, jak se na tento režim díváme my s jménem podnikatelského společenství můžeme říci, že celkově vzato obecný názor Business Europe je, že eh, hledáme harmonizaci, chceme, přejeme si harmonizaci, protože to odpovídá eh, naší politice, eh, aby existovalo skutečně jednotný trh. To je jedním z našich cílů pro Europe Business způsob, že, eh, respektive eh, důsledek, že to nemáme, je eh, nadbytečný náklad. Takže jsme pro harmonizaci. I would like to say, however, that in this particular Nicméně chtěla bych říci, že v tomto konkrétním bodu hovoříme-li o celních sankcích, tak nemáme jednotný pohled mezi našimi členy. Pokud skutečně tento režim je dobrý, nebo je, lep, je lepší než, jestli tento systém je dobrý nebo lepší než stávající. A já se pokusím vytvořit rovnováhu mezi některými tezemi, které zde již zazněly, nepřinesou toho mnoho nového, ale dostanu se k určitým konkrétním bodům, když budeme rozebírat směrnici samotnou. Hovoříme-li o pozitivech potenciální harmonizace, myslím, že to zde už zaznělo. Skutečnost, že nemáme společný přístup eh, členských zemí, tak to znamená, že Jestliže se provozovatele dopustí přestupku v jednom členském státu, může to být podrobeno administrativní sankci. Ehm, někde jinde ano, někde jinde zase ne. Pokud eh, se i samozřejmě, že můžete být nebo podlehnout pokušení a cítit se přitahován tou zemí, kde budete podroben nižší sankcí v případě dopadení než v jiné zemi. Tuto realitu dnes tedy máme. A toto samozřejmě vytváří někdy určité rozdíly, protože, jak už zaznělo, v některých systémech Existují správní sankce, v jiných systémech za víceméně stejné chování podléháte eh, trestu. Eh, takže neexistují rovné podmínky na úrovni Evropské unie. A to má určitě negativní dopad na podnikání na straně druhé a proto zde také zaznívá eh, skepse eh, ze strany některých podniků a bylo to eh, vysloveno. Trestní zákonník je příslušností členských států a máme různé systémy Hovoříme tady o velmi rozdílných právních systémech a to samozřejmě vytváří problémy pro eh, provádění jakéhokoliv harmonizovaného přístupu, který obsahuje nebo by obsahoval i eh, trestní sankce. V některých případech to ani nemusí být v souladu s ústavou členského státu, jak jsme slyšeli. A to je v zásadě jeden z důvodů, proč v rámci eh, komunity eh, podnikatelské neexistuje jednoznačná podpora tomuto návrhu. A pak, pokud jde o návrh eh, jako takový, zdůraznila bych zejména dva body, které také už byly zmíněny a souvisejí s proporcionalitou a také s prezumpcí neviny a potřebou rozlišovat mezi situacemi, kdy dochází k pochybení a situací, kde eh, došlo k záměrnému porušení předpisu anebo dokonce spáchání podvodu. A pak hovořím o eh, článku 3 a 4 doložce o odpovědnosti. E, to je důležité, protože tady hovoříme o nesmírně komplikovaném systému clo, byť nejsem expertkou, ale vím dost, abych pochopila, jak je složit, jak je to složité pro provozovatele, zejména e, malý a středně velký podnik, čelit e, těm komplexnostem tohoto systému. A Eh, to se ještě bude prohlubovat, protože právě nyní jsme v procesu implementace eh, celního eh, zákonníku Evropské unie. Takže existují podmínky, které musíme zcela pochopit. Hovoříme-li o provozovatelích, tak máme na mysli lidi, zaměstnance a podniky samozřejmě věnují velké zdroje na vzdělávání těchto lidí, ale k pochybení může docházet a taková je realita. Tak jak je to nyní formulováno, není velmi proaktivní přístup, není to velmi přínosné skutečnosti, že lidé mohou činit chyby bez eh, záměru, bez zjevného záměru. A toto musíme vzít v potaz. Nemůžeme zavádět taková kritéria, že někdy eh, raději eh, si příslušný zaměstnanec rozhodne nečinit nic, než aby eh, se dopustil chyby či pochybení a pak podléhal eh, trestním sankcím. To znamená, vyvíjet silný tlak, zejména na zaměstnance, není eh, nejlepší řešení. Chceme-li se dopracovat k lepšímu přístupu a lepší implementaci celních, celního systému. A další bod. zde rovněž již byl zmíněn, souvisí s množstvím a zvýší eh, sankcí, trestních sankcí. Máme-li například zboží vysoké hodnoty, například stroj nebo luxusní zboží, kde aplikujete-li pokutu, tak eh, to, se to může eh, navýšit nebo může to představovat ehm, velkou částku, byť to porušení není tak závažné. V některých případech se může jednat eh, o clo, které činí 2-3%, ale jelikož to zboží jako takové má takovou vysokou hodnotu, že to nakonec představuje obrovskou sumu, kterou musíte, kterou musíte Eh, zaplatit, eh, byť vlastně ten přestupek jako takový a eh, sankce za něj je poměrně nízká. A toto musíme vzít také v potaz, v potaz protože podle našeho názoru tady nepostupujeme v souladu se zásadou proporcionality, protože musíme lépe brát v potaz, v čem došlo k poškození celní zprávy. V zásadě tedy se kloníme k harmonizaci. Konkrétně v tomto případě existují určité pochybnosti a naše komunita podnikatelská nemá k tomu jednoznačný přístup nebo názor. A ještě bych chtěla zmínit, že základem celních právních předpisů je něco, co není zcela harmonizováno, takže v této chvíli nemůžeme konstatovat, že máme harmonizované právní předpisy o tle, což také eh, zavdává důvod k harmonizovanému přístupu k sankcím. A závěrem bych řekla, že pokud skutečně budeme usilovat o směrnici o sankcích, tak eh, musíme zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány jednotně, rovnoměrně eh, v členských zemích. I když eh, bude směrnice, může totiž docházet k tomu, že nebude rovnoměrná transpozice do členských, do právních řádů členských zemí a tudíž ani provádění nebude rovnoměrné na tomto místě bych skončila. Těším se na vaše otázky. Možná, že jsem nezodpověděla všechny otázky, protože nejsem odborník, ale mm, nebudu schopna na ně odpovědět, ale v tomto případě mm, si je vezmu sebou a mm, odpovím písemně. A... Ano, děkuji vám. A posledním řečníkem je Jean-François Ozo, netroufám si téměř eh, vyslovit vaše příjmení. Místo předseda Klekat, což je Ústav pro cla a nepřímé daně. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já by nejdříve velice stručně představím Klekat, což je Evropská organizace pro eh, služby zákazníkům v oblasti logistiky a dopravy. Snažím se tady pustit diapozitivy. Takže tohle je zastřeš, zastřešující organizace eh, pro Národní združení eh, pro oblast eh, dopravy a cel a naše eh, organizace sídlí v Bruselu. Já sám jsem místopředsedou eh, pro ústav eh, cel a nepřímých daní. Také jsem byl předsedou francouzské celní organizace TLF a také pro organizaci Ziegler France. Já právník nejsem, Mám k tomu tři eh, aspekty. Logické eh, dopady UCC. Ano, eh, byla, měla by být harmonizace v oblasti porušování cel a sankcí za ně. Je až pozoruhodné, ehm, že tady není ještě harmonizace, protože jednotný ehm, trh už začal v roce 1993 a e, k tomuto dni stále a nadále e, pracujeme s odlišnými systémy e, sankcí a porušování celních předpisů. Nedostatečná harmonizace vede k obrovským rozdílům. To už bylo uh, vysvětleno dalšími řečníky, kteří hovořili přede mnou, takže já se to, tímto směrem nemusím pouštět do velkých podrobností. To mohlo být přijatelné a také to přijímáno bylo, ale už to přijatelné v dnešní době není, protože Tady vzniká příležitost pro operátory a subjekty, aby opravdu podnikali všude, když budou pracovat v harmonizovaném prostředí. Určitý subjekt, provozovatel v jednom členském státě e, podlehá jiným sankcím za stejný typ porušení celních předpisů. To e, prostě není takto přijatelné. Samozřejmě, že to pak vede také k velmi odlišným situacím pro jednotlivé podnikatele, subjekty. V Klekat my e, podporujeme tedy myšlenku směrnice. Je ovšem pravda, jak bylo vysvětleno ze strany Business Europe, vedeme o tom ještě řadu diskusí a máme na to také různé názory. Tak, jak se věci mají, Domníváme se, že e, v té současné podobě směrnici plně podpořit nemůžeme. E, teď se pouštím do některých e, podrobností. Je tady především nutno vyjasnit otázku porušování celních předpisů a sankcí za ně. Několik bodů je tam kontroverzních. Na jedné straně přísná odpovědnost a otázka menších, méně závažných porušení předpisů. Nemyslíte si, že čas od času se můžeme dopustit chyby, můžeme eh, se dopustit nějakého omylu, ale přitom nemáme vůbec v úmyslu podvádět či porušovat předpisy. Prostě člověk je tvor chybující. přesná, přísná odpovědnost a otázka potřebné spolupráce mezi mm, operátory, provozovateli. Tady mám zkratku AEO. Je to v této směrnici zvažováno? My prostě eh, pracujeme s pojmem důvěryhodný eh, provozovatel. Dostáváme eh, návštěvy auditorů od celních orgánů, kteří kontrolují a velmi důkladně kontrolují naše systémy, naše organizaci, provádějí interní kontrolu a žádají nás, abychom jim pomohli bojovat proti nelegálním postupům. A my přesně tak postupujeme. Takže mělo by tady být také něco pro AEO. E, další bod. E, nedbalost versus e, úmysl. Když je skutečně úmysl dopustit se podvodu, pak není pochybností, je to trestný čin, ale když jde o pouze o nedbalost nebo chybu, pak by se mělo být posuzováno jinak. Další bod e, spolupráce versus e, podněcování, napomáhání. E, opět i v tomto případě musíme si klást otázku, zda je tam opravdu úmysl. Další otázka Právnická osoba versus fyzická mm, osoba, to už tady také bylo eh, obšírně eh, vysvětleno eh, tady zde přítomnými experty právníky, mnohem lépe, než bych to mohl udělat já. Další otázka, trestně právní Eh, procesy eh, versus administrativní sankce. Všecko přece není vyloženě trestně právním činem. Něco může být řečeno administrativními sankcemi. Čili můj závěr zní, je tady příliš mnoho eh, sporných otázek. Za prvé, myslím, že je třeba uvést seznam a definice konkrétních porušování předpisů a za druhé je třeba definovat úmyslné činy. Podle našeho názoru je toto zcela nezbytné. A když dovolíte, uvedeme tady některé opravdu velmi důležité body. jasně stanovit porušení, které mají dopady na eh, finanční eh, zdroje z hlediska EU nebo z hlediska členských států. Ponechat eh, možnost, ano, to bych velice zdůraznil, protože já jsem z Francie, tedy ze země, kde je eh, stanoveno pravidlo o eh, usazení podniku a chceme tedy, eh, aby byla ponechána možnost pro členské státy dospět k, nějakému, k nějaké dohodě, které by umožnilo nepřistupovat pak k procesu u soudního dvora, tedy umožnit řešení na úrovni členského státu. A další bod vzít v úvahu EAO eh, jako důležitý faktor. Jinak by už neexistovala žádná zájemná důvěra. Dále, náš další návrh, sankce musí být úměrné k vzniklému dluhu či poškození, nikoli k celkové hodnotě zboží. Trest by měl odpovídat tomu clu, které nebylo zaplaceno. Nikoli eh, nemělo by se stahovat na hodnotu zboží. A závěr, jasně definovat ten rozsah eh, směrnice. Také otázka eh, dvou směrnic, směrnice PIF a směrnice EPPO zajistit, aby vše bylo jasné mezi těmito třemi směrnicemi. To jsou tedy eh, body, které jsem vám chtěl k úvaze předložit během dnešního dopoledne. Děkuji. Děkuji eh, všem expertům, tedy oběma expertům za eh, velice jasné výklady. A nyní prosím dáme slovo opět našim eh, poslancům, a na které pak můžete reagovat. Děkuji, děkuji vám za eh, toto vysvětlení. Mnozí jste zdůraznili, že eh, je tady možnost, že budou velké pokuty za prostou chybu, neúmyslnou chybu. A já se ptám, Měli bychom tedy eh, navrhnout řešení, které by umožnilo eh, administrativní důdku nebo varování eh, nebo nějak umožnit nějaké řešení přes uložení vlastního trestu. Jak to vlastně v praxi opravdu funguje? Máme-li eh, věci harmonizovat, eh, jak to bude? Jeden, jeden bude, uloží důdku či varování a druhý bude hned trestat. To bude složitá situace. Další otázka. Vytvoření um, rovných podmínek pro všechny. Posouzení dopadu se snaží odpovědět na některé otázky. Jedna z nich je, eh, jaké tady jsou um, postupy pro řešení nebo posouzení legálních a nelegálních aktivit. Jsou tady na jedné straně hranice mezi nelegálními aktivitami a e, podobně. Já vám řeknu, jak budeme postupovat. Eh, soustředíme více otázek eh, pro všech pět řečníků a také chceme mít prostor i pro komisi. A budeme-li mít na konci ještě pár minut, pak samozřejmě dostanou prostor i mluvčí za jednotlivé frakce, případně další členové výboru. Budeme-li mít čas, paní Kora Zabilt. Děkuji, já bych chtěla poděkovat řečníkům. Já si nejsem jistá, že jsem všemu dobře rozuměla, ale rozhodně eh, to odpovídá závažnosti otázky, kterou tady říkáme, eh, řešíme. Já se na to podívám z hlediska tedy těch koncových uživatelů, to je z hlediska eh, podniků, ale také z hlediska spotřebitelů. A chci se konkrétně soustředit na otázku podvodů v uhraček, potravin, padělání zboží to, co přichází z třetích zemí, nikoli z nějaké země EU. E, například e, specificky mohou uvést konkrétní nějaké cukrovinky nebo koláče. E, tedy tyto oblasti, kde jde i o otázku ochrany spotřebitelů? Nebo si myslíte, že by to mělo být pouze zajištění rovných podmínek pro všechny? Myslíte si, že to je dostatečně zohledněno? Eh, stačí to pro eh, jak odrazující účinek na podvody? Nebo je nějaká jiná možnost, jak by Evropská unie zabránila těmto eh, výrobkům dostat se do EU? Samozřejmě v oblasti potravin je to ještě trošku odlišné. A poslední věc, která se ovšem týká toho předchozího, sankce by neměly odpovídat hodnotě zboží, ale měly by odno, odpovídat velikosti ztráti pro celní e, úřady. Já tady úplně tomu nerozumím, ale aspoň to, čemu rozumím, tak se kladu otázku. Proč e, Jistě, třeba to může být e, hodnota 10 eur toho zboží, protože je to padělané zboží. Pak by proč by to mělo být, eh, eh, proč by to mělo být posuzováno z hlediska eh, cla, které nebylo zaplaceno, proč by to nemělo, to je třeba jenom 10 eur, proč by to nemělo být posuzováno z hlediska škody, kterou utrpěl spotřebitel, která může být třeba 100 eur? Děkuji. Rosa, do you have any questions for Jsou další otázky z řad poslanců? Skutečně jenom stručná otázka e, z mé strany. Někteří z vás e, se zmínili o tom, že některé e, státy používají finanční tresty a že existuje určitá neproporcionalita zde, zejména když se jedná o neumyslné porušení celních předpisů. Setkali jste se někdy ze situací, kdy členské státy uplatňovali finanční tresty v jakékoliv oblasti celní nebo jakékoliv jiné. A pak eh, od toho upustili, protože máme-li povzbudit členské státy ke stejnému přístupu, pak některé se budou muset eh, zříci toho, co původně a tradičně dělali, totiž účtovat vysoké sankce. A mně se to zdá být poměrně obtížné přesvědčit eh, nebo přimět k tomu eh, členské státy a přesvědčit také o tom veřejnost, která byla zvyklá na vysoké sankce. Existují příklady toho, kdy byly členské státy ochotny upustit od takovýchto sankcí i v jiných oblastech přístupu k jednotnému trhu EU aby právě se sjednotil ten eh, přístup k jednotnému trhu. Nevím, jestli se někdo z vás nebo všichni chtějí vyjádřit, ráda bych ale také slyšela eh, komentář komise. Asi Luis se hlásí jako první. Eh, k otázce ohledně padělku a toho choulostivějšího zboží bych se vyjádřila. Myslím, že máme jinou legislativu, nikoli celní, ale jinou, která to upravuje, takže to budeme muset propojit v Evropské unii máme takzvaný systém RAPEX, který eh, obvykle varuje před takovýmito situacemi, kdy dochází k potenciálnímu podvodu anebo situacemi nerespektování důležitých pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany spotřebitelů. A máme také určité domény, jak eh, ty, které jste zmínila, kde je specifická legislativa. Hračky a potraviny zejména. Tato specifická legislativa je uplatňována v těchto případech. Není zcela nezávislá, ale je přísnější než celní předpisy celní eh, úřady by v podstatě měly kontrolovat, jestli zboží eh, vstupující do EU naplňuje všechny podmínky těchto předpisů, této legislativy. této legislativy. Musí to dělat, měla by to dělat. Problém ale je jak postupují tyto orgány provádějící eh, tyto kontroly. To je jiný problém. To je jiný problém, ale dobře víte, že orgány v členských států mají čím dál tím méně zdrojů na provádění těchto kontrol a v mnoha odvětvích v Evropě dochází k tomu, že máte deklaraci a vychází se právě z této deklarace a e, vychází se z toho, že to, co tam uvádíte, je správné a ne vždy se provádějí důkladné kontroly fyzicky e, zboží, které vstupuje do EU. Já jsem pracovala pracovala v textilním odvětví a tam je to skutečně problém, protože dochází e, k značným padělkům nebo značnému výskytu padělku. Já samozřejmě nechám promluvit i mé kolegy, zejména o té hodnotové stránce ale k tomu, chtěla jsem se vyjádřit k tomuto konkrétnímu bodu. Proč to vztahujeme nikoli k hodnotě zboží, ale k e, celní sazbě. Například v případě padělku Louis Vuitton, tak by se jednalo už o porušení práv duševního vlastnictví. To je něco jiného a pokrývá se to nebo řeší se to legislativou v členských státech. Ale nechám promluvit i eh, mé kolegy. To bylo jediné, co já jsem k tomu chtěla říct. Eh, Nejdříve bych chtěla říci, že neustále opakuji jednu věc. My nikdy nesmíme zapomínat na to, že i my sami jsme spotřebitele. Já mohu být nějaký speditér nebo celní broker nebo něco jiného, ale i já nakupují své potraviny a tak dále. My toto vždy zohledňujeme. A za druhé, a když jsem řekl, že sankce by se měly orientovat podle toho cla, které mělo být vy, vy zaplaceno, pokud v důsledku nějakého podvodu se zaplatí nižší clo, tak si myslím, že ty sankce by prostě měly být nastaveny tak, že tu chybějící část cla vyberou. Padělání je něco jiného, to spadá také pod jiné zákonné předpisy, které se týkají vlastnictví. Ano, jsou tady sankce a úpravy, které jsou stanoveny a jsou uplatňovány. A ještě jedna věc. Nyní máme systém, který není plně harmonizován mezi všemi 28 členskými státy. V některých zemích celní orgány například nekontrolují pouze při vstupu, ale také eh, kontrolují veškeré normy a kontrolují také to, zda tyto produkty jsou v souladu se veškerými nařízeními a ustanoveními, které platí v EU, například i e, v souladu s označováním a tak dále, ale v jiných zemích se takto nepostupuje. V něk- jiných zemích například e, je toto kontrolováno v jiné fázi postupu, například až v okamžiku, kdy jsou produkty uváděny na trh. To má ale své důsledky. Pokud eh, dovážíte zboží do země, kde takovéto kontroly se provádí až v pozdější fázi, tak vlastně je zboží dovezeno, aniž by byla provedena ta či ona odpovídající kontrola. A dovoz je ukončen. To je tedy věc, eh, která potom vede k jistým obtížím a může to také poskytnout vysvětlení pro to, proč někteří obchodníci si volí raději tu či onu zemi jako zemi vstupu. Například eh, Antwerpy oproti Le Havre. Pokud bych já byl celním úředníkem v Belgii a pracoval bych pro belgický stát, tak si představte, v jaké já bych byl situaci. Přijede kontejner, který je určen pro belgický trh. A jiný kontejner, který má být i hned přepraven dál směrem do Francie. V takovémto případě já bych ten kontejner pro Belgii velice přísně zkontroloval a asi bych nezkontroloval tak přísně ten kontejner, který je určen do Francie. Tak to lidé prostě postupují. A k takovýmto situacím dochází každodenně. Nesouvisí to eh, nějak s právem ani s legislativou, ale je to prostě konkrétní situace, jak to funguje. A hospodářské subjekty toto ví a využívají to prostě v takové míře, jak to využít lze. Ještě několik dodatečných poznámek. Například k bezpečnosti potravin. To, co jste řekla, v podstatě pouze zdůrazňuje to, co jsem chtěl říct já sám. A také to souvisí s do, spíše s dohledem než se sankcemi, neboť se v, při naší studii jasně projevilo, že lidé, kteří chtějí podvádět, ty nehledí na sankce. Ne, nehodnotí si možné riziko, to, co by museli zaplatit v případě, že by byli odhaleni. Lidé, kteří chtěli, kteří podvádět, prostě podvádět budou chtít i nadále, ale nemůžete postupovat eh, správně, když nemáte v ruce harmonizovaný systém sankcí. A další věc, studie, kterou jsme provedli o celní unii, jasně ukázala, že jednotnost přístupu nestačí. Pokud se ptáme podniků, co si myslí o jednotnosti, o uniformitě, oni nám odpovídají ano, výborně. Jednotnost, ale pokud nás to vrátí zpět do doby před 20 lety, tak to nechceme. A toto je stejný případ – Nechceme žádné sankce, které se budou odchylovat od průměru. Tady je skutečně zásadně důležitá proporcionalita, jinak to celé nebude fungovat. Sorry. Very Já budu velmi stručný a nechám stranou přístup podniku. Vy jste se ptala na řešení sporů, na urovnávání sporů a jestli existuje něco v jiné oblasti eh, provádění evropského práva, eh, která by nás mohla inspirovat. A eh, myslím, že bychom si měli uvědomit to, že Evropská komise v této chvíli velmi pečlivě zkoumá vztah mezi řešením eh, sporů v oblasti eh, podnikatelské daně a eh, zvažuje, zdali tato daň by mohla představovat státní pomoc. A řeklo se, ano, představuje to i státní pomoc nebo subvence. A určitě znáte tu velkou veřejnou debatu o tom. Totež platí v kontextu celních poplatků ano, mohou eh, existovat variace mezi členskými státy a způsoby, jak provádějí eh, politiku řešení sporu, ale je tam alespoň tento prvek eh, konzistentnosti, že všichni musí dodržovat právní předpisy o státní pomoci, o státních subvencích. A poskytování a ti, kteří vlastně eh, poskytují eh, nebo hovoří o nějaké, mm, eh, nebo se řídí jakými si soukromými předpisy, porušují právo. To znamená, že i daně, i celní poplatky mohou být zdrojem státních subvencí. Mm, děkuji. Já jsem se také chtěla zeptat, jestli existuje precedent mezi zeměmi, které Eh, byli zvyklé uplatňovat sankce, přísné sankce eh, a pak od nich upustili eh, versus opačný přístup. Nicméně nyní dávám slovo vedoucímu nebo vedoucí oddělení DG sankce, paní Panajotopolos. Pana Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dobré ráno přeji všem, dobré dopoledne a děkuji za toto slyšení, které pro nás bylo velmi zajímavé. Komise eh, naslouchá eh, a eh, bylo zajímavé zjistit, že všichni se shodují v jedné věci. Je zde problém, je zde problém, který musíme řešit i ti, kteří eh, spochybnili náš eh, návrh, souhlasí s tím, že tady je určitý problém. Pouze eh, si nejsou jistí, jak k tomu přistupovat, zdali přístup komise je správný, anebo zdá se nabízejí jiné alternativní. Dovolte, abych velmi stručně objasnila několik bodů. Zaslechla jsem názory ohledně rozsahu našeho návrhu nebo věcného rozsahu návrhu, lépe řečeno, mnozí zástupci eh, podniku hovoří o harmonizaci. Když hovoříme o trestech, tak bychom měli také hovořit o aproximaci. Aproximace je méně ambiciozní než harmonizace a ti tež eh, eh, zástupci podnikatelů, kteří si přejí harmonizaci, nejsou si zcela jistí, zdali souhlasí s naším návrhem. Je to asi proto, že nenavrhujeme úplnou harmonizaci. Samozřejmě, že jsem to uvedla pouze žertem. Chtěla bych eh, objasnit, že náš věcný záměr se týká provádění celních předpisů bylo tady řečeno mnohé o právech duševního vlastnictví, o zbrojním zbožu a tak dále, ale náš přístup vlastně se slučuje s celním zákonníkem. To znamená, že nemůžeme více rozšiřovat naši legislativu v této chvíli, byť eh, se zabýváme eh, celní kontrolou, i když se to týká jiné legislativy. Když jsem naslouchala příkladům, které zde byly uváděny tak máme-li například fitosanitární legislativu a pak si na hranicích, na hraničním přechodu uvědomíme, že ty doklady nejsou takové, jaké by měly být a že dochází tedy k porušení fitosanitárních právních předpisů. Co pak uděláme? Podle našeho návrhu bychom pak tu část administrativní bychom řešili administrativní eh, část a eh, obrátili bychom se na legislativu zabývající se fitosanitární problematikou, nikoli eh, clem, ale je faktem, že ten celní důstojník, celní pracovník má potom mnohem širší kompetence Eh, a povinnosti než eh, striktně viděno celní právní předpisy a jejich provádění. Dále neharmonizace, neharmonizované celní kontroly. Já se domnívám, že mm, řečník, který to zmínil, měl pravdu, ale jednali se o ten členský stát, například eh, můj stát Řecko, tak si nemyslím, že ty tež eh, kontrolní možnosti jsou k dispozici na hraničním přechodu v Pireu anebo někde na nějakém odlehlém eh, malém ostrovku. Takže podle prostředků eh, se řídí i intenzita a typ kontrol. To tež platí pro Evropskou unii. Když máte stoprocentní eh, skenování eh, ve velkém přístavu, kudy prochází množství zboží, tak eh, potom zase v jiném přístavu, kde dochází jenom k příležitostnímu vyloďování nebo vykládání zboží, nedochází k stoprocentnímu skenování. Souvisí to tedy s objemem, výskytem zboží a s trasami přepravy eh, těchto eh, vír, tohoto zboží. Samozřejmě, že eh, je nutno plně harmonizovat tento přístup. Pokud jde o náš návrh, my jsme vycházeli ze studie kterou provedlo 24 dobrovolných členských států, pokud šlo o srovnávání legislativy. Z toho e, vyplynulo, že to je velký problém a nejenom pro spotřebitele, ale také pro ekonomické subjekty a také pro celní zprávy. Jak e, spolu, můžou spolupracovat dvě celní zprávy, když nemluví stejným jazykem z hlediska stíhání porušování? Jak e, Eh, mohou spolupracovat na jednotném trhu, jestliže povinnost deklarovat místo výstupu, eh, respektive absence této deklarace je trestná v jedné zemi a v druhé zemi nikoli. Je to otázka důvěry, je to otázka absence spolupráce. O mezinárodním aspektu zde zaznělo mnohé a do detailu zacházet nechci. Také jsme dbali na delimitaci, delimitaci naší směrnice eh, s ohledem na směrnici PIF, eh, která je nyní diskutována v trialogu s parlamentem a radou. Eh, my jsme byli v těsném kontaktu s kolegy a považujeme naši směrnici za doplňující. A také mám určitou starost, jak budou umět členské státy schválit směrnici PIV, která je ještě závažnější, respektive eh, přináší sebou eh, vážnější postih než eh, směrnice o porušování celních předpisů my jsme si zvolili tuto směrnici jako nástroj a to ukazuje náš respekt vůči rozmanitosti a vůči komplexnosti právě celních systémů a e, sankcí. Ponecháme členským státům určitou pružnost pro implementaci a proto jsme se také nevyjádřili k povaze sankcí zdali mají být trestně právní nebo netrestně právní, ale zaujali jsme velmi pragmatický přístup k k výkladu proporcionality, účinnosti a odstrašující povahy. E, to znamená, chceme e, tím naplnit zásady soudního dvora. Nechci tvrdit e, v této chvíli, že náš návrh je dokonalý, ale určitě je alespoň eh, pevným základem pro další diskusy a jak jsem uvedla i nebo řekla kolegům z rady, jsme skutečně velmi eh, pružní a otevření vůči obsahu, pokud zůstane zachována přidaná hodnota návrhu. Já si myslím, že to, že se všichni můžeme shodnout na tom, že je dobré něco udělat v oblasti porušování celních eh, předpisů a sankcí. To je pro komisi velice povzbuzující a já chci poděkovat všem těm, kdo hovořili. Bylo to pro nás velmi užitečné a my v komisi si myslíme, že to je povzbuzení pro nás. A jsme rádi, že parlament zorganizoval toto slyšení. Děkuji. Děkuji komisi za její objasnění a také děkuji za to, že se zmiňujete o tom, že vlastně mnoho reakcí se týkalo kontroly této části celé záležitosti. A myslím, že někteří hovořili i o otázce finančních zdrojů, které budou hradit Eh, ty kontroly. Samozřejmě je tady otázka subsidiarity, která se vztahuje eh, na konkrétní provádění a na různé sankce. Právě proto klademe všechny tyto otázky. Eh, teď máme asi více argumentů vůči radě, abychom věděli, jak přistupovat konstruktivně k této věci. Máme tady ještě několik kolegů. Nejdříve chce hovořit Růža a pak asi zpravodajka.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 si myslíme, že se upodařilo upozornit na ty nejdůležitější aspekty. Právě eh, největším problémem je nedostatečná harmonizace mezi členskými státy. Evropský parlament si bude klást otázku, co se s tím dá dělat, ale jsou tady některé právní, eh, jsou tady některá právní omezení, pokud jde o aplikaci sankcí. Musíme se tedy snažit eh, přesvědčit naše kolegy, Eh, aby eh, se eh, snažili do jisté možné míry harmonizovat i kontroly. Myslím, že tady také zcela jasně zaznělo, že důležité je přesvědčit radu. Možná bychom měli vytvořit nějakou společnou frontu, stát se spojenci tady s našimi experty a apelovat na radu, vysvětlovat radě, proč co největší možná harmonizace bude eh, potřebná pro všechny. Děkuji. My budeme muset končit. Tak jenom velice stručně dám slovo na velice stručnou eh, eh, reakci. Ano, já budu mluvit opravdu velice stručně. Chci poděkovat všem účastníkům i komisi za kvalitní vystoupení. To nám umožňuje vidět, jak velká práce je před námi. Když se teď budeme snažit reagovat na ty potřeby, potřeba je zcela jasná, potřeba tady je. Teď je třeba vytvořit text, který bude reagovat na všechna ta uh, upozornění ve vystoupeních. A prosím zpravodajku. Ano, já také děkuji všem účastníkům. Myslím, že bylo zcela jasné a všichni to také chápou, že tady je potřeba harmonizace a otázka zní, jak harmonizovat. To je ta otázka, eh, ve které se ještě nemůžeme shodnout. Řada témat tady zazněla. A ty je také třeba řešit ve směrnici. To rozhodně bereme v úvahu. Výbor IMKO bude také mít studii k dispozici, než budeme pracovat na tomto právním předpisu, protože to je velice technická a odborná záležitost. Studie by nám měla pomoci lépe pochopit všechny ty otázky, které tady zazněly a částečně jste na ně reagovali. Ano, já chci poděkovat všem expertům, všem hostům. To bylo velice užitečné vyslechnout vás na tomto slyšení a my budeme v práci dále pokračovat. Já tím končím slyšení a také mě tady připomínají, prosím, pošlete nám ty slíbené materiály. Tím končíme eh, slyšení.